Než eh, přejdeme k programu činnosti nizozemského předsednictví, eh, musím eh, vás konfrontovat s otázkou jednacího řádu. Byli jste informováni o tom, že konference předsedů rozhodla, aby výbor pro vnitřní záležitosti a občanské svobody byl požádán, aby se vypořádal se situací v Dánsku, co se týče tamní legislativy týkající se sociální pomoci pro uprchlíky. Na žádost konference předsedu jsem se obrátil na výbor Libe a požádal jsem je, aby se zaobírali touto záležitostí. Koordinátoři výboru eh, většinově rozhodli, že se nebudou bezprostředně eh, radit o této záležitosti, ale ve jednom z příštím zasedáních to mi sdělil pan Moraes v dopise. Vždyť jsem to teď řekl, to mi pan Mora sdělil v dopise z 15. ledna. Že tedy výbor se koncem ledna nebo začátkem února bude na svém zasedání zaobírat touto záležitostí. Pan Lambert se, se na mě poté obrátil s prozbou své frakce, a abychom většinově parlamentu spontánně i bez přeskoumání výboru Libe tuto záležitost projednávali na plenárním zasedání dnes či zítra. Poté jsem oslovil a konzultoval všechny politické skupiny v parlamentu, abych viděl, zda bychom získali většinu jednoznačná většina frakcí mě do dnešního rana odpověděla v tom smyslu, že nevidí žádnou nezbytnost, aby se tato záležitost projednávala na plenární zasedání dnes. To je to, co vám musím sdělit. Pane Lamberts, prosím. Děkuji. Děkuji za vaše vysvětlení, pane předsedo. Viditelně celá řada lidí nechce diskutovat o situaci v Dánsku. A myslím, že to je otázka důvěryhodnosti Evropské unie. A pro tuto instanci je